děli tuto dohodu s Mercosurem, protože to navazuje na pařížskou dohodu a podporuje to více obchod a také odstraňuje bariéry. A tím bychom mohli do celého světa šířit naše zelené řešení. Evropští vyjednavači v Madridu se cítili být lídry v oblasti eh, klimatických změn, ale my zatím stále ještě si neříkáme pravdu. Pravda je, že musíme do roku 2030 dosáhnout čistou nulu a to znamená radikální změnu života napříč evropským kontinentem. Jsme pokrytci a ignorujeme CO2, které je ve zboží, které se sem dováží. Evropský zelený díl nebude mít význam, pokud to nebudeme kombinovat s osvícenou obchodní politikou. Bolsonaro vidí Mercosur a jeho dohody s Mercosurem jako eh, vůči list a vůči linii a na základě toho vyvražďuje původní obyvatele na, své, na svém území. A máme ochranu klimatu, musíme klima vnímat jako společný statek celého lidstva. Děkuji. Další řečník dvě minuty, pan Hakarainen, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I toto téma se na pořad dne dostalo z iniciativy zelených to jsou opravdu iluze. Oni mají, oni mají to nutkání stále řešit otázku životního prostředí. Evropská unie má nadmíru silné a neprosaditelné klimatické cíle. My se uzdaníme až k smrti a peníze se posílají kamsi bez cíle. Nový zelený díl se opírá o dobrovolnost, ale když se zelení tady prosadí, tak bude najednou všechno povinné, tak otázka je, zda země Mercosuru pak tyto dohody budou dodržovat. Tamní kultura možná vůbec není až tak pedantská, aby tyto přehnaně silné, přehnaně přísné cíle dosahovala bez ohledu na to, že jsou možná nedosažitelné. Kato kdysi své projevy končíval stejnými slovy – On se domníval, že Kartágo musí být zničeno a v Evropské unii to dopadne stejně. Nakonec se Evropská unie sama zničí. Já se domnívám, že Evropská unie by měla dát moc zpátky členským státům. Ty nejlépe vědí, co mají dělat. Spojené království už nebude zajatcem Evropské unie a já Britům přeju hodně štěstí. Děkuji. Další řečník na minutu, pan Zahradil. Bohužel debata o obchodních smlouvách a o obchodu obecně se nám stále více ideologizuje a politizuje.

Děkuji, paní předsedkyně. Evropský parlament dnes ráno měl mimořádné zasedání a sice jsme přijali ženy, které byly finalistkami Sacharovovy ceny. To jsou ekologické aktivistky, které brání amazonskou oblast a kladu si otázku, zda smlouva s Mercosurem je kompatibilní se zeleným dílem. Nikoliv není. Musíme se rozhodnout. Buď budeme chránit Amazonii, nebo budeme chránit toto dohodu. Tady je snaha hledat nějaké výmluvy a je tady snaha abychom se dostali na stranu velkého akrobiznisu, ale to by byla jistá smrt Amazon, Amazonie kdybychom podepsali tuto dohodu. To by byl souhlas s Bolsonárem. Řekneme-li ne této dohodě, říkáme ne Bolsonárody. To je dohoda negativní pro obránce lidských práv, pro ekologické aktivisty. Tuto dohodu je třeba vyhodit do smetí. A zeptejte se Bolsonára. Řekl, že opustí dohodu z Paříže a nebude součástí pařížské dohody. A proto je třeba eh, buď mu na to, buď být hloupý, anebo nějak jinak oportunistický, pokud to podepíšeme. Děkuji. Další, další řečník, minuta a půl, pan Salíny. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, pane komisaři. Obchodní vztahy, které propojují Mercosur a Evropskou unii, překračuje 120 miliard eur ve zboží a službách. Je to důležitý balíček o velké hodnotě, jak připomněl kolega Zimon před chvílí. Dnes už v obchodní oblasti máme také různá očekávání. Například očekávání, která souvisí se zeleným údělem. Zelení se rozhodli reagovat eh, takto na to, že je zde předseda Evropské komise, předsedkyně Evropské komise, která reagovala na to, že Green Deal bude prioritou. A oni na to reagovali opravdu zvláštně. Rozhodli se, že budou hrát politicky nebezpečnou hru. Kdo vystřelí větší kalibr, aby získali trochu více prostoru tam, kde normálně operovali oli, oni. Green Deal, to jsou dvě dohody. Deal znamená dohoda, takže se prosím posaďte a začněte přemýšlet. Buď je to tedy výzva pro všechny, anebo chcete všechno blokovat? Chcete blokovat všechny obchodní dohody s tím kladivem zeleného údělu? Chcete z zeleného údělu udělat ne výzvu pro všechny, ale Chcete z něj udělat hrob tohoto kontinentu? Chcete, aby se Evropská unie stala nedostupným a uzavřeným kontinentem? Pro nás je Green Deal něco jiného. My jsme se rozhodli, že budeme pracovat pro občany a ne pro čtyři hlasy, jako to děláte vy. Thank you very much. Next speaker. Děkuji. Další řečník, pan Bědroň, na minutu. Pane komisaři, zdědil jste kukavčí vejce podvrhli vám dohodu, která je napsána v úplně cizím jazyce. Jak vidíte po této rozpravě, my tomu jazyku moc nerozumíme, ani tomu rozumět nemůžeme. Dnes Evropa a svět hovoří úplně jiným jazykem, o úplně jiných hodnotách než do té doby. Ta dohoda byla psána před 20 lety glorifikuje něco, co už dnes nefunguje. Takové náboženství, kde vládnou peníze, kde jsou důležitější než lidská práva a ochrana klimatu. To je náboženství, které vedlo k tomu, že dnes Amazonie hyne a eh, hoří. A v Brazílii se porušují lidská práva. To pokrytectví bohužel nemůže podpořit celá řada mých kolegů zde na tomto sále a nepodporuje to ani společnost v našich eh, zemích. Lidé vyšli do ulic a protestují proti takovýmto dohodám. Proto musíme udělat všechno, aby tato dohoda byla napsána jazykem současného světa. Lidé, kteří v ulicích volají po ochraně lidských práv a pro ochranu po ochraně klimatu. Jak se jim jinak můžeme podívat do očí? Na jedné straně tedy udělujeme ceny za ochranu klimatu a ochranu lidských práv v Brazílii a na druhé straně prodáváme lidská práva za automobily či mobilní telefony. To tak nemůže být. Děkuji. Děkuji. Andika, por favor. A teď má slovo paní Bilbao Barandika. Děkuji mnohokrát. Green Deal chce proměnit naší unii ve světového lídra v ekologickém přechodu. Jednou z jedním z nástrojů proto je komerční obchodní politika. A v případě Mercosuru přicházíme od slov k činným, protože to zajistí také završení cílů, které jsou zakotveny v pařížské dohodě. A víme, eh, jaký vliv měla takzvaná ta smlouva Leticia pro amazonské pralesy. Je třeba, aby pokračoval Green Deal. My máme vysokého představitele a musíme se zasazovat o trvalou udržitelnost. Tady je řada očekávání ze strany občanů a musíme samozřejmě také zohlednit neklik, který tady pojuje, ale ty tři osy akce občanské, ve kterých se počítá počítá s dohodou umožní transformaci a umožní i dosažení individuálních cílů a tím dosahování Green Deal. Děkuji. Děkuji. Další řečník na minutu, paní Mev, prosím. Milí kolegové, když vyslovíme souhlas s takovouhle dohodou, tak přímo přispíváme k urychlení spotřeby po celém světě. Vypráví se nám tu narrativ, že tento způsob obchodu přináší rozvoj, ale to je lež. Velice málo lidí z toho profituje a přitom se plundrují celosvětové zdroje a porušují lidská práva. Co se týká dohody s Mercosurem, vezměme si tuto absorbitu. Ohromný objem masa, který by se měl posílat, Obchod by měl znamenat výměnu zboží, kterou nemá ta druhá strana, ale tohle je zboží, kterého mají všichni dost a posílá se to kolem světa a má to jediný význam, finanční profit. To je totální plítvání zdroji, hlavně co se týká tak intenzivních produktů, jako je hovězí maso. Jak je tohle kompatibilní se zeleným dílem? Měli bychom být pro ekologickou výrobu a nikoli podporovat spotřebu, eh, spotřebu nafty tím, že se bude stále více zboží převážet. Děkuji. Další řečník, dvě minuty, pan Lebreton. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Zelená dohoda, kterou předložila komise, je velmi ambiciozní, protože cílem je ohlíková neutralita do roku 2050. Evropská unie tím proklamuje svou vůli být příkladem při uplatňování pařížských dohod o klimatu. Ten záměr je jistě chválihodný, ale realita je úplně jiná. Když se podíváme na dohody o volném obchodu, tak vidíme, že Evropa nedostojí těm svým klimatickým závazkům. Nejlepší způsob, jak bojovat proti klimatickým změnám, je podporovat krátké okruhy a nemusí se potom dovážet z velkých dálek. Nicméně Dohody o volném obchodu dělají úplný opak. Dohoda o volném obchodu s Mercosurem je symbolická, protože je to největší obchodní dohoda, která byla kdy uzavřena. Je tam více než 790 eh, milionů občanů, kterých se to týká a 18 miliard HDP a je to o to závažnější pro životní prostředí, že Latinská Amerika je tak vzdálená od Evropské unie. Tím pádem toto, na, toto partnerství ještě znásobí velmi znečišťující obchodní výměnu. Tato smlouva vždycky obětuje ekologii ve prospěch eh, téměř eh, obsesní snahy vyvážet naše věci za jakoukoliv cenu. A tato dohoda není výjimkou. Hovoří se zde o zachování lesů a udržitelném rozvoji, ale Brazílie ještě více ničí své pralesy. Takže vidíte, že tato záruka je k ničemu. Evropská unie je věrná své ultraliberální DNA a všechno podřizuje automobilovému, chemickému, farmaceutickému, telekomunikačnímu, dopravnímu lobby a finančnímu lobby. A tváří se v tom svém zeleném údělu, že dělá opak a tím znovu obelhává Evropany. Děkuji. Další řečník na jednu minutu, pan Prokačíny. Děkuji, paní předsedkyně. Dnešní rozprava je velmi zajímavá, protože nám ukazuje dvě tváře. Na jedné straně je zde ekologická tvář těch, kteří jsou dědici komunistické ideologie, kteří teď hledají novou ideologii, aby dali smysl své politické aktivitě. A zasáhne to ekonomiku a ty pracovníky, o kterých eh, v minulém století říkali, že je hájí. A druhá tvář eh, je tvář toho, kdo má plná ústa takových edukativních formulí, jako je Green New Deal, ale pak je těmto lidem úplně jedno, co se děje s životním prostředím, protože Jediná zelená, která je zajímá, je barva peněz. A tím mám na mysli evropské země, které díky smlouvě s, Euro, s Mercosurem budou moci snadno prodávat eh, automobily na úkor evropského zemědělství, které tím bude velmi poškozeno. Takže to jsou tyto dvě tváře, eh, které jako na obraze Pabla Picasa ukazují jenom na vaše pokrytectví. Thank you very much. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Rego. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Minulý týden v tomto parlamentu byl představen návrh Evropského zeleného dílu s mnoha pozitivy, ale i rozpory. Jedno z toho je dohoda Evropské unie s Mercosurem, která by měla odrážet obchodní politiku Evropské unie. Celá řada ekologických organizací, obhajců lidských práv i v Americe, i v Latinské Americe protestují, protože to je dohoda, která počítá s tím, že se eh, bude tady posílat zboží v obrovské hodnotě, ale přitom se zvýší také CO2. Potom tady máme výrobu masa, které bude souviset s dalším odlesňováním Amazonie. A samozřejmě tato dohoda slouží pro eh, normalizaci vztahu s fašistou Bolsonarem. A my se domníváme, že toto eh, je všechno pod pláštíkem politiky, která předstírá zelenou dohodu. My se tážeme, zda to, co se tady chce, eh, je nenechal pouze, nenechat pouze eh, velké podniky dále ničit planetu. Další řečník, minuta a půl, pan Peters, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Evropským zeleným dílem z minulého týdne Evropská komise ukázala, že je to nejambicioznější komise historie. Jasně jsme se postavili za přestavbu hospodářství v udržitelné hospodářství, udržitelné pro naše děti. Musíme si dělat um, starosti s tím, jaké ekologické dopady má naše obchodní politika. I tady je třeba bourat tabu. Třeba zemědělství je takové tabu naše zemědělská politika je úhelným bodem ekologické politiky, ale evropští zemědělci budou muset i v budoucnosti splňovat nejpřísnější normy tohoto světa. Impro, importované hovězí je často daleko více znečištěné a větším znečišťovatelem než místní hovězí. A Trpí tím místní zemědělství, který musí ten mezinárodní obchod potom tak říkajíc zaplatit. Proto ta kapitola zemědělství je pro mě v této smlouvě velmi důležitá. Tady stojí psáno, že, jsou, že budou dovozní práva pro kvalitu kvalitní produkty z hovězího masa 99 tisíc tun a zároveň se konstatuje, že ekologická stopa brazilského hovězí je dvojnásobná oproti eh, belgickému, takže musíme dovážet hovězí z Brazílie, když tady zároveň máme stejný sektor. Tady bychom měli víc myslet na to, jaké jsou ekologické dopady obchodní politiky. Děkuji. Děkuji. Další řečník na minutu a půl, pan López, prosím paní předsedající děkuji pane komisaři. Dnes hovoříme o dohodě mezi Evropskou unií a Mercosurem, který vyžaduje a zaslouží si hlubokou debatu a my to určitě povedeme tuto debatu v příštích letech. Jedná se o regionální a skutečné spojenectví mezi Latinskou Amerikou a Evropou. Umožnilo by to navázat s 88% obyvatel Latinské Ameriky takovouto dohodu. Je to největší trh v Americe. Svět se vyvíjí a my hledáme spojence při obraně inkluzivní a spravedlivé globalizace. A v Americe máme region, který nám v tom může pomoci. Chceme aby tato dohoda i jakákoliv jiná sloužila ne k vývozu produktů, ale k vývozu norem a standardů. A obchodní dohody slouží právě k tomuto účelu. Teď diskutujeme o tom, co se děje v Brazílii a Bolsonaru. Mně samozřejmě je odporný ten prezident Brazílie. Mám podobné názory jako někteří evropští politici, ale tato dohoda vznikla před 20 lety. Tehdy tam byli jiní prezidenti, kteří jednali o této dohodě. A co nám může umožnit obchodní dohoda? Mít náročné normy a stabilní rámec, abychom mohli bojovat proti klimatickým změnám a hájit biologickou rozmanitost. Především, když hovoříme o plicích planety, ale to nemůžeme dělat sami. Musíme se dohodnout a musíme vyvážet, ale ne produkty, ale normy. A k tomu slouží dohody takovéhoto druhu. Muchas gracias. Děkuji vám. Další řečník na minutu, paní Rýs, prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Nemyslím si, že dohoda s Mercosurem je v rozporu s našimi klimatickými ambicemi. Já si naopak myslím, že zbývá ještě pár detailů, než Evropský parlament eh, může dát zelenou. A kolega Bern Langen říkal, kolik času budeme potřebovat. V té minutě jen dva body. Naši zemědělci musí být lépe chráněni a globálně musí být chráněn náš zemědělský model v takovém stavu, v jakém je. Protože je to destabilizující pro cukr a hovězí. Pokud jde o klima, tak tady musíme hovořit jasně k Bolsonárovi. Pokud jde o deforestaci, tak eh, tam by se mohlo stát, eh, že Amazonie by se mohla stát eh, místo uložiště uhlíku, tak by se mohla stát producentem uhlíku. Prakticky, pane Hogane, co tedy máme říci lidem, kteří pošlapávají pařížské dohody? Už to teď prostě není možné. Děkuji vám. Jako další slovo dostane kolega Hojzlink Minuta. Chceme-li zelený úděl, tak nemůžeme uzavřít tuto dohodu, to je jasné. Ta dohoda je z minulého století a není v souladu s dnešní dobou a v podstatě je to ta stará dohoda hovězí, soja, zastroje a auta, případně uh, služby, takže měli bychom alespoň začít nová jednání. Navíc k tomu teď přišla ta kapitola s udržitelností a ochranou životního prostředí ale pokud to není pod hrozbou nějakých sankcí, tak je to k ničemu. Vidíme, jaký politik je Bolsonaro. Uděláme eh, tím, eh, že uzavřeme tuto dohodu z něj, tak říkajíc, společnosti hodného muže. Takže takže potom eh, my víme, že on by nejradši pařížskou dohodu hodil do popelnice a my s ním budeme uzavírat smlouvu. No, tak je otázka, jestli lidská práva pro Evropskou unii hrají vůbec nějakou roli. A pak se tady píše stejné standardy. Nemůžeme mít stejné standardy když našim, našim zemědělcům ukládáme různé povinnosti po právu a zároveň dovážíme ze země, kde nějaké normy v oblasti zemědělství vůbec neexistují. Tam jsou při připuštěny i takové pesticidy, které jsou u nás úplně zakázané, takže pro naše rolníky je to neúnosná situace. Děkuji. Další řeční kolega Bej. Vážení kolegové, označit eh, tuto debatu Eh, jakože zda eh, je to kompatibilní s dohodou o Mercosurem určitě ne. Je to tady nekoherentní. Na jedné straně Evropská unie chce evropským průmyslníkům a zemědělcům ukládat čím dál tvrdší a přísnější a nákladnější environmentální normy a přitom chce čím dál zacházet dále, pokud jde o eh, deregulaci, odstraňování kontrol a eh, svobodnou výměnu, volnou výměnu. Eh, kromě toho zde máme tu logiku, že se velké mocnosti budou řídit naším příkladem a že se budou eh, podřizovat našim normám. To vůbec ne. Bude to o to nekalejší konkurence. Tím my tady ničíme konkurenceschopnost našich podniků, našich zemědělců, zároveň se tváříme, že je chceme eh, zachraňovat a přitom je zabít. Evropská unie minus 16% emisí CO2, ale Čína zároveň to je o 220% více, takže eh, je opravdu nesmyslné zaměřit se na volnou výměnu. Je třeba začít chránit životní prostředí, přestat delokalizovat a chránit naši ekonomiku. Děkuji mnohokrát. Prosím pěkně, nepokoušejte se prodlužovat dobu a nebo se snažit vměstit se do doby příliš rychlým přednesem, protože jinak to mají tlumočníci velice těžké. Teď má slovo kolegyně Stegrud. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všichni tady teď hovoří o Evropské zelené dohodě má se změnit naše chování. Znamená to, že Evropa se má stát první klimaticky neutrálním kontinentem na světě. S tím nemám problém, kdyby se někdy také hovořilo o důsledcích a faktech. Pořád se tady hovoří pozitivně, ale musíme se podívat na to, jaké náklady s tím budou spojené. Bude se méně investovat do sociálního státu, bude nižší konkurenceschopnost a je to gigantický projekt například eh, za vedení daně na uhlík. A my víme, že s největší pravděpodobností to povede k obchodním konfliktům a sníží se globální obchod, stejně tak jako globální blahobyt. A pak to bude opravdu důvodem na změnu klimatu. My bychom měli sázet na inovace a technologie a jadernou energii. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo pan kolega Wallace na minutu. Chcete ho někdo? Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, tady ta dohoda zvýhodňuje nadnárodní společnosti, přičemž ekologické a sociální standardy eh, tady budou sníženi a proto budou naši zemědělci donuceni soutěžit s levnějšími dovozy které, zboží, které bylo vyrobeno s používáním pesticidů, které jsou v EU zakázány. Green Deal mění situaci zemědělských farmářů tato strategie eh, bude znamenat, že zemědělci se nutí do tedy dodržování přísných ekologických předpisů, ale bude to také stěžovat život jejich rodin a jejich podnikání. Podívejme se na Argentínu, Nový Zéland a Norsko, kteří blokovali pokrok na kopu 25. Vy jste tady hovořili o iniciativě pro trvale udržitelné zemědělství ale ekologie, jak vypadá v Brazílii. Zástupce Brazílie byl v Madridu a řekl, že tady byly sníženy normy ekologické proto, aby se vyrobilo více hovězího masa. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan kolega Schmidt-Power na minutu 30. Danke vielmals. Děkuji mnohokrát. Moderní zemědělství dodržuje normy i v zemědělských podnicích ale to musí být také zohledněno v zelené dohodě. Co se týče dohody o volném obchodě, ptám se, zda tato diplomacie zelená bude aplikovaná i na naše obchodní partnery, když Evropská komise by měla zajistit, aby se tady neměřilo dvojím metrem. Eh, budeme-li brát zelenou dohodu vážně, musíme eh, eh, říci obchodním partnerům, že musí respektovat naše normy a dodržovat naše výrobní standardy souvislosti s dovozem ze třetích zemí se tady měří dvojím metrem. Podívejme se například na přístup k reálné strategii v oblasti bílkovin. Bude to zakotveno v zelené dohodě? Musí eh, potraviny a krmiva létat přes Atlantik? A jak budeme postupovat v případě zeměpisných označení? každý spotřebitel by se měl rozhodnout pro to, že bude používat domácí produkty. My tady klademe samozřejmě vysoký důraz na ekologii a my už tomu přispíváme významnou měrou. Jako, jako farmářka z Rakouska, pane komisaři, vám říkám, že proto potřebujeme jasné podmínky, stabilitu, možnost plánování a také odměnu našich služeb eh, pro, ve, pro společnost. Jedná se tady o udržení jedné profesní skupiny. Děkuji vám. Další pan kolega Danty na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já jsem zaskočen, protože zelení dnes navrhli ne obecnou rozpravu o slučitelnosti eh, nové zelené dohody s obchodními dohodami obecně, ale pouze s dohodou s Mercosurem. Evropa představuje 9 emisí do ovzduší, čtyři země Mercosuru 3,5 a tyto emise jsou, myslím, široce kompenzovány velkou zalesněnou plochou a také jednou z nejnižších hustot obyvatel. Kapitola o udržitelném rozvoji, zásadní kapitola této dohody, je podle mě nejlepší zárukou pro ochranu biologické rozmanitosti, ochranu lesů a zachování nebo dodržení závazků, které na sebe tyto vlády vzaly v souvislosti s pařížskou dohodou. A je to nejlepší záruka proti politikám prezidenta Bolsonára. Takže můžeme mít pochybnosti o této dohodě, kolegové, všichni je máme, ale myslím si, že motivace zelených kolegů je zcela nekonzistentní. Děkuji. Další řečník, eh, kolega Keleher. Minuta. Vítám pana komisaře Hogana, gratuluji ke znovu jmenování. Myslím, že tohle bude veliká výzva pro Evropu, tak abychom zajistili, že budeme bránit nejenom svou klimatickou agendu, ale že podpoříme tež na celém světě a zároveň směřujeme k obchodní domluvě s Brazílií, Uruguayí, Argentínou, což efektivně bude dál přispívat ke zničení amazonských pralezů a poklesu biodiverzity a vyšle to signál po celém světě, že Evropa to nebere tak vážně, jak by měla. To znamená, minulý týden jsme zveřejnili skvělou agendu a teď to podkopáváme tím, že chceme uzavřít tuto dohodu s Mercosurem, která podkopává úplně všechno, co jsme definovali v té zelené agendě. Takže hovořme jasně, tento obchod podkopává základní principy, které v Evropě máme, co se týká životního prostředí a jeho ochrany. A za druhé, také to podkopává i naše zemědělství. Děkuji. Děkuji. Další řečník, pan Holmgren, minuta. att all politik... Děkuji, paní předsedkyně. Vláda konstatovala, že všechny oblasti politiky musí být v souladu s klimatickými cíly. To by mělo být samozřejmostí v Evropské unii zejména co se týče takových dohod o volném obchodě, které jsou, které jsou prostředkem, jak ovlivnit obchodní politiku v jiných zemích. To je jistě nejlepší způsob, i když možná ne jediný způsob. Evropská unie by možná neměla obchodovat se zeměmi, které nepodepsaly pařížskou dohodu. Já jsem s potěšením slyšel, jak jiní politici z jiných politických skupin hovořili o nutnosti bojovat proti klimatickým změnám a to je třeba realizovat ve všech oblastech, aby to nezůstalo pouze prázdným slovem. Máme před sebou historické období pět posledních let, máme-li to zvládnout, připravit se na změnu. Další pan kolega Ros, na minutu prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, pane komisaři. V minulém týdnu pan Timmermans představoval tento zelený úděl a teď je tady ta strategie z pole přímo na talíř. Už Teď je zakázáno využívat některé typy baterií, zároveň se zakazují různé látky na ochranu rostlin, investujeme miliardy do opatření, která jsou někdy až zbytečná, ale z Mercosuru se dostávají na talíř potraviny, které těmto normám vůbec neodpovídají. Tato smlouva s Mercosurem je opravdu absurdní. Některé země vyrábějící auto z toho mohou profitovat, ale zároveň zemědělci i u nás v Nizozemsku tím budou postiženi. Budou postiženi nekalou konkurencí, bude postižena příroda i spotřebitelé. To budou hlavní oběti. Měli bychom to opravdu velmi vážně zvážit. Děkuji. Děkuji. Další kolega Jarubas, minuta 30. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dnes stojíme před velkým dilematem. Na jedné strany straně eh, obchodní dohoda má znamenat 19 miliard euro HDP a zároveň se očekává, že se vygeneruje 88 miliard eur v obchodě eh, se zbožím a 44 v obchodu se službami. Ale hovoří se také o tom, eh, že to může znamenat eh, deforestaci nebo ztrátu biologické rozmanitosti v amazonských pralesech, které se stávají obětí požáru, aby se taky tam udělal prostor, nebo jsou taky káceny kvůli tomu, aby se získal prostor pro chov dobytka. Tato dohoda má být využita k tomu, aby se zde prosadily normy vyplývající z pařížské dohody, aby se také ochránila Amazonie. Může to ale znamenat také vzrůst emisí CO2 kvůli dopravě. Dov umožní ta dohoda s Mercosurem dosáhnout toho, aby naši partneři začali využívat takovou míru pesticidů a takové chemikálie, jak stanoví náš nový zelený úděl? A nebo bude to znamenat stejné normy pro dobré životní podmínky zvířat, které máme tady v Evropě. Není to jediná forma, kterou máme. Evropské banky investují miliony a jihoamerické banky nesplňují toto kritérium. Nemáme zde vyvážené zemědělství. Můžeme uplatnit jiné, jiný přístup, nejdříve standardy a potom uh, dohoda, jako je to u zemí, které chtějí vstoupit do Evropské unie. Nejdříve bychom to měli teprve ověřit, zda jsou tyto normy splňovány a potom teprve s nimi můžeme uzavřít dohodu. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je kolega Zídl na minutu. Vážená paní předsedkyně, dohoda o volném obchodu se státy Mercosuru by Evropský trh dále otevřel svůj prostor pro zboží z Latinské Ameriky. Výrobci masa, kteří mohou vyrábět ve velké množství hovězí, by mohli zvýšit svůj vývoz a svou produkci, ale s fatálními důsledky na ekologii a také evropský vnitřní trh protože otrava lidí, přírody na základě velkoplošného pěstování a chování dobytka na plochách zamořených pesticidy jsou známé. Otázky ochrany rostlin, ochrany zvířat nejsou dodržovány, nejsou vůbec zachovávány pro produkci a dochází ke kácení lesů a dochází k velkým požárům a my se musíme postarat o to, aby k tomu nedocházelo. Není možné rozmělňovat normy Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a další řečnici je paní pan Vouden na minutu. Děkuji. Tento parlament dostal přislíbený zelený díl a když se podíváme, tak jsme viděli, že jsme měli být na špici vývoje my jako Evropská unie, ale ten zelený díl se musí týkat všech aspektů, včetně obchodních dohod, nejenom dohody s Mercosurem. Samozřejmě museli bychom být velice silní a musíme myslet na na to, co řekla pařížská dohoda. To musí být důležitější než zájem producentů hovězího v Brazílii. Musíme zaručit, že bude silná ekologická politika, právní stát a dobrá státní zpráva. Tato dohoda s Mercosurem je nejlepší prostředek, jak ovlivňovat dění v Amazonii. Když chceme říci, že prioritou je klimatická politika, tak je na čase Nemůžeme obchod používat k vydírání, ale měli bychom brát klimatickou naléhavost vážně. A to teď musí být opravdu naše priorita. Děkuji. Další kolegyně Wiener na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaře. Pokud nasloucháte řečníkům tady v sále, tak si asi řekněte, že Evropa zjevně nechce dohodu s Mercosurem a to z dobrých důvodů. Morální potřebnost a povinnost, kterou vy byste měl vnímat jako hlas Evropy, tak tato dohoda Mercosuru by se měla odložit ad acta. Myslím, že je to jasné, když si přečteme už název toho bodu jednání. Slučitelnost mezi zeleným dílem a Mercosurem. Ta slučitelnost neexistuje z nejrůznějších důvodů. Ochrana biodiverzity životního prostředí, dovoz soji, záměna výměna potravin za stroje, tedy k čemu tady jsme? Jsme tady pro lidi, pro malé zemědělce, anebo budeme dále podporovat velké koncerny? Děkuji. Další řečník, eh, paní kolegyně Kolen Esterle, minulata 30. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Naše obchodní výměna a náš dovoz nemůže být brzdou v boji který kolektivně vedeme proti klimatickým změnám. Dohoda s Mercosurem otevírá náš trh, odstraňuje cla. U 92 produktů z Mercosuru vyvážených do Evropské unie. Vzniká zde otázka rovnosti. Abychom dosáhli cíle uhlíkové neutrality do roku 2050, klademe požadavky na naše podniky, aby snižovaly své emise CO2 a nemůžeme je postihovat tím, že budeme upřednostňovat dovoz, který nebude podléhat stejným podmínkám. Mechanismus eh, kompenzace uhlíku na hranicích musí být zavést velmi rychle, s jednoduchými pravidly platnými pro všechny. Musíme samozřejmě odmítnout jakoukoliv nekalou konkurenci jak eh, vysvětlit to, že naši chovatelé musí splňovat čím dál více norem, zatímco otevíráme dveře dováženým výrobkům, které to nedodržují. Je to otázka veřejného zdraví. Musíme našim zemědělcům a našim podnikatelům zajistit trh, kde budou platit rovná pravidla. Konečně, a není to případ této dohody, musíme mít závazné klauzule v našich obchodních výměnách, pokud jde o udržitelnou správu lesů, půdy a tak dále. My už jsme o tom hovořili, pokud jde o lesy v Amazonii. Není možné podpořit dohodu, která by neodpovídala tomu, co před chvílí, před několika dny oznámila Ursula von der Leyen, když představovala Green Deal. Děkuji další paní Arena minutu. Děkuji, komise nám představila své ambice v oblasti klimatu v rámci zelené dohody. Blahopřeji k tomu, ale jak je možné, že stejná komise může ospravedlnit podpis dohody, jako je tato, eh, která je dohodou staré generace, která byla vyjednávána již před 20 lety oblasti business as usual. Musíme se podívat na dopad této dohody, nejenom na klima, na deforestaci, na zachování biorozmanitosti, na lidská práva. Také kapitola o trvalé udržitelnosti by měla zaručit trvalou udržitelnost, ale to není pravda a vy to víte. Pojďme být koherentní, pojďme být upřímní. Mm, podívejme se, tato kapitola trvalá udržitelnost, tady jsou vyloučeny mechanismy, které se dnes musí dodržovat v dalších dohodách. A podívejme se, jak to vypadá s lidskými právy a s trvale udržitelnou ným vývojem. Není možné používat tento mechanismus, a proto já bych vám poradila, abyste si přečetla pana Davose, který není legošista a říká, je třeba dostat ekologické i sociální odpovědnosti. Pane komisaři, Paní zástupkyně komise, buďte méně ideologičtí v obchodních dohodách a respektujte to, co již dělají jednotlivé země v dodržování lidských práv. Eh, Děkuji. Další řečník, kolega Paet, na minutu. Děkuji. Eh, v současné době geopolitických změn, obchodních válek a hrozeb pro multilaterální dění vidím dohodu s Mercosurem jako závazek obou stran k pravidlům, o niž se opírá mezinárodní obchod. Navíc to evropským firmám dá příležitost k obchodu s trhem s velkým potenciálem. Zároveň čelíme environmentální degradaci a neseme globální odpovědnosti. Každá nová obchodní dohoda pro Evropskou unii znamená úkol, aby podporovala ideje udržitelného rozvoje. A tato smlouva není výjimka. Kapitola o udržitelném eh, rozvoji znamená, že se dostáváme z Paraguají, Uruguají, Argentinou a Brazílií na stejnou linku v implementaci pařížských dohod. Děkuji. Další kolegyně O'Sullivan na minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně a vítám pana komisaře Hogana. Velice ráda vidím, že se ta debata dnes odehrává z iniciativy mé frakce Zelených. Chceme změnit svět, zlepšit svět svými obchodními dohodami. Neměli bychom podporovat neudržitelně levné produkty. Není jasné, jak tato dohoda s Mercosurem jakkoliv může být slučitelná se zeleným údělem. Zboží jezdí do kolem světa téměř zbytečně a to je zřejmě v zájmu výrobců automobilů, ale nikoli v životního prostředí. Riskutujeme o tom, ale přitom hovoříme o cirkulární ekonomice a udržitelném zemědělství a pak dovážíme e, zemědělské produkty vznikající za neuvěřitelných podmínek. Musíme dodržovat parametry pařížské smlouvy a měli bychom uchovat aspoň základní prvky e, toho zeleného dílu. Měli bychom umožnit evropským farmářům, aby se prosadili. Již irští farmáři jsou konfrontováni s neuvěřitelně nízkými cenami. Děkuji. Paní kolegyně Virkunen, minuta 30. Děkuji, Děkuji paní předsedkyně. Hovoříme tady o tom, jak slučitelná je volná dohoda o volném obchodu EU-Mercosur. Mm. Já se domnívám, že je jasné, že je to slučitelné že je to součástí zelené dohody. V zelené dohodě se zdůrazňuje politika ochrany klimatu, jakož i uskutečňování klimatické neutrality, ale trvale udržitelný rozvoj znamená jak sociální, tak hospodářské, tak ekologické možnosti vývoje a musíme zohlednit také ekonomiku eh, v tomto procesu. Je třeba, aby Evropská unie byla sice klimaticky neutrální, ale potřebujeme, aby se k tomu zavázal i zbytek světa. My máme jenom desetiprocentní podíl na emisích v celém světě a proto obchodní politika musí sehrávat důležitou roli, aby i jiné regiony světa se zavázaly těmto cílům. V Madridu jsme nedosáhli tak velkého pokroku, jak jsme si přáli a teď eh, musíme Indii, Čínu eh, a, eh, a USA prostě také přimět k tomu. Myslím si, že všechny dohody o volném obchodě by měly mít jasně zakotvenou i kapitolu, která by se zavázala k těmto cílům. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď má slovo paní kolegyně Kavarliáš na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Neměli bychom zapomínat na vnitřní souvislosti, souvislosti ve světě, protože to jsou také vztahy Evropské unie k dalším zemím. Tady bychom neměli postupovat protekcionisticky, měli bychom využívat dohody o volném obchodu jako příležitost pro vývoz našeho zboží, našich služeb a také pro vytváření pracovních příležitostí. Ale měly by tyto dohody také skýtat příležitost pro dialog, aby se partneři lépe chápali, aby se mohli zasazovat o lepší lepší pravidla na ochranu práce, na pohodu zdaraví zvířat, na ochranu životního prostředí, na dosažení cílu trvalé udržitelnosti, protože to by mělo platit v celém světě. A to celé je zahrnuto v této dohodě s Mercosurem, kde platí také závazky, že je třeba uskutečňovat pařížské cíly a stejně tak je tady Mm, nutná ochrana rostlin a zvířat kterým hrozí vyhnutí. To nejsou jenom prázdná slova. Je důležité, aby Evropská unie neučinila krok zpět, když se jedná o využívání nástrojů kontroly. Musíme zcela jasně postupovat proti jakémukoliv porušení těchto dohod a proti nedodržování těchto pravidel. Děkuji vám. Thank you. Dankeschön. Děkuji. Další řečnice, paní kolegyně Deparny Grunenberg, minuta. Paní předsedkyně, pane Hogané, v ekologické krizi, v, nímž teď, v níž teď lidstvo trčí, bychom my jako EU měli souhlasit s dohodou s explicitním cílem dále podněcovat obchod se sojou a hovězím masem? Je jenom logické, že je to ve prospěch rozšiřování zemědělských ploch a ničení Amazonie. Pan Bolsonaro to na COP25 sám řekl. Co mě zajímá ochrana klimatu? On chce šance pro biznis. To je dost dramatické samo o sobě. Co další je ve hře? Dramatické ztráty v biodiverzitě. Amazonie je největší útočiště So, je tam 40 tisíc druhů rostlin, 16 tisíc eh, druhů stromů, 4,5 tisíce druhů ryb, které existují jenom tam. Každý desátý známý druh na světě žije v, Amazonsku, jako, v Amazonii. Jako Evropané jsme povinni zasazovat se o globální ochranu těchto druhů. A tato dohoda s Mercosurem v tuto chvíli je proti všem zájmům ekologické politiky. Další eh, paní kolegyně Kumpula na tři minuta. Omlouvám se, omlouvám se, vynechala jsem pana Didiera, omlouvám se. Paní předsedkyně, existují politická nekonzistentnost, které už Evropané nechtějí podporovat. Naše dohoda s partnery z Argentiny, Brazílie, Uruguaje a Paraguaje je bohužel důkazem. V okamžiku, kdy Evropa chce inovovat a je zde ekologická bariéra, aby se nemohlo dovážet ze zemí, které nedodržují ekologické normy, jak si můžeme představit, že někteří mohou umožnit latinskoamerickým zemím zaplavit evropský, pro, evropský trh produkty, které obsahují látky zakázané u našich chovatelů. A k této ekologické absurditě se přidává ještě socialistický dopad a Evropský parlament to rozhodně musí odmítnout. Nemůže toho být komplicem. Jak chcete, abychom řekli chovatelům dobytka, kteří už teď prožívají krizi a kteří navíc ještě budou muset každý rok absorbovat to, že více než 100 tisíc tun každý rok hovězího bude přivezeno eh, z Jižní Ameriky. Jak můžeme vysvětlit, že v supermarketech bude zboží, které bude rizikové pro zdraví našich dětí? a to na úkor rodinných farem, které bojují za to, aby každý den přinášeli na náš stůl kvalitní produkty. Toto jsou kuluární dohody, které jsou zcela neprůhledné. My na to musíme reagovat s odpovědností a zdravým rozumem. Musíme přestat být těmi naivními oběťmi globalizace. Mé sdělení je jasné. Je více než na čase, abychom my, evropští národové začali znovu ovládat eh, své fungování. Děkuji. Teď je na řadě kolegyně Kumpula Natry. Paní předsedkyně, otázka, s níž čelíme, zda by snad mohl být kompatibilní zelený díl a dohoda s Mercosurem. Uh, Dohoda zahrnuje závazek obou stran efektivně implementovat pařížskou dohodu, ale tento závazek je v kapitole o udržitelném rozvoji a není to v podstatě předmětem případných sankcí. Kdyby ta dohoda byla ratifikována tak, jak je, tak eh, Brazílie by mohla opustit pařížskou dohodu, včetně eh, ukončení deforestace do roku 2030. Evropa by nemohla nijak sankcionovat brazilské chování. Brazílie teď je partner pro Evropskou unii nespolehlivý, to jsme zjistili v Madridu. V Evropském zeleném dílu se navrhuje respektovat pařížskou dohodu a to by měl být základ všech dalších obchodních dohod. Nerespektování základních prvků dohod by poskytlo důvod k obchodním sankcím. Takže já navrhuji, abychom našli nějaké řešení, že Evropský parlament by měl vyžadovat jako podmínku pro ratifikaci obchodní dohody přihlášení k pařížské smlouvě, tak aby to byl základní prvek smlouvy s Mercosurem

Děkuji vám a teď paní předsedající na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji, pane komisaři Hogane. Evropská unie emituje téměř třikrát více skleníkových plynů než Mercosur, ale jsme světovými lídry v boji proti klimatickým změnám. Zelený úděl a závazek stát se prvním klimaticky neutrálním regionem v roce 20, 2050 je toho dobrým důkazem, ale nestačí to. Je důležitý závazek a zapojení všech. Atmosféra nezná hranice a proto je obzvlášť důležitá dohoda EU-Mercosur s ambiciózní kapitolou o udržitelném rozvoji, která bude právně závazná a skutečný závazek, že se bude implementovat pařížská dohoda o klimatických změnách a že pokud to nebude plněno, tak padnou obchodní preference. Brazílie se zavazuje, že zastaví nelegální odlesňování a omezí své emise skleníkových plynů do roku, 40, do roku 2030 o 43% v porovnání s úrovněmi z roku 2005. A to je možné díky dohodě. Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Musíme zaručit, že to bude plněno a tady Evropský parlament bude sehrávat důležitou roli. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Promiňte, že jsem vás přerušila, ale musíme skutečně eh, žádat o delší dobu. Není to moje chyba. A teď má slovo paní kolegyně Spiraky na minutu. Děkuji. Bez jakékoliv dohody Tedy pochyby, dohoda s Mercosurem je důležitá. Jedná se o dohodu, která může být výhodná z ekonomického hlediska i pro spotřebitele. Snižuje celní poplatky. Je to ale velmi provokativní dohoda a právě důvodem toho je, že produkty, které se dovážejí do Evropské unie, neodpovídají našim normám. Pane Hogane, musíte potvrdit našim občanům, našim spotřebitelům a evropským zemědělcům a řeckým zemědělcům, že produkty, které budou směřovat do Evropské unie, ze zemí Mercosuru budou splňovat stejné normy jako ty, které vyžadujeme od výrobků evropských. Dohoda s Mercosurem může být pákou. Můžeme požadovat eh, po těchto zemích, eh, aby se přizpůsobili našemu zelenému údělu, ale musíme být realističtí, pane komisaři. Slyšeli